Dear colleagues, good afternoon. Uh, Dobré odpoledne. A než oficiálně přivítám pana předsedu Batisteliho, projdeme oficiální formality, to, to je přijetí pořadu jednání, kde byly provedeny následující změny. Bod 11, což je výměna názoru ohledně eh, zrušení monety dané Niky byl, tento bod byl zrušen, dále bod 16. Hlasování o programu REFIT, aktuální stav a výhled. Paní Kaufmann, to bude na konci eh, hlasování. Jsou nějaké námitky vůči těmto změnám? Nevidím, že by tomu tak bylo a tím pořad jednání považujeme za schválený. Nemám žádné, na žádná další oznámení. Čímž pádem Ano, měli bychom ještě schválit zápis z 16. dubna a 6. 7. května jsou nějaké um, námitky vůči těmto zápisům, takže tímto je zápis schválen, nebo zápisy. A tím, tím tedy můžeme pokračovat bodem 4. Dovolte mi přivítat v našem středu předsedu Evropského patentového úřadu pana Benova Batisteli. Jak víte, tak Nedávno jsme měli návštěvu delegaci Evropského patentového úřadu EPO a my domnívám se, že návštěva prezidenta Batisteliho přichází ve velmi vhodnou dobu. Vzhledem k nedávnému rozsudku soudního dvora, na jehož základě ehm, bylo, byl návrh na zrušení zesílené spolupráce v oblasti jednotného patentu, tak eh, toto, eh, tento návrh nebyl eh, přijat nebo byl zrušen tento návrh. Takže prosím, pane Batisteli, dávám vám slovo. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Je mi a potěšením být zde mezi vámi a chci poděkovat panu předsedu, předsedovi Svobodovi za to, že vás mohu spravit o aktuálním stavu patentového systému a sdělit vám něco o našich prioritách a cílech. Máme dlouhou tradici plodných vztahů mezi EPO a Evropským parlamentem. A od mého zvolení do čela EPO um, před čtyřmi lety, teď je to poprvé, kdy předstupuji před tento výbor. A chci říct, že tento výbor, a chci ocenit, že tento výbor sehrál velice pozitivně důležitou roli při implementaci nařízení o jednotném, jednotnému patentu. Zavedení celého balíčku jednotného patentu představuje zásadní úspěch pro Evropu, posílí inovace v Evropě a zvýší konkurenceschopnost Evropy vůči Americe a Azii. A EPO je připravena se postavit těmto novým výzvám a e, sehrávat důležitou úlohu, která nám byla svěřena. Dovolte mi na úvod představit sociálně ekonomickou hodnotu patentů předtím, než pohovořím o posledním vývoji patentového e, systému, včetně jednotného patentu a včetně harmonizace hmotného patentového práva. Patentový systém představuje jakousi smlouvu mezi společností a inovátory. Čili vychází z takové jisté základní linie sociálního kontraktu a patent dává jeho vlastníkovi dočasně právo vyloučit eh, další aktéry z, využi- z využití této, tohoto vynálezu. Tím pádem může mít eh, určitou konkurenční výhodu. Eh, na trhu ten vlastník a je to také určitá pobídka, proč investovat do výzkumu. Patenty je exkluzivní právo, tým musí do všech technických podrobností tedy eh, ilustrovat a popsat tento eh, patent, aby ho mohli ostatní využívat, eh, aniž by tím byla porušena to právo na důvěrnost toho patentu. Někdy ehm, je vhodnější pro podniky uchýlit se k obchodnímu tajemství, což je také alternativa, na které se pracuje. Obchodní tajemství ale není o nic méně komplikované než využití patentu, protože musíme zorganizovat informační systém v rámci firmy, ale také ve vztahzích se subdodavateli, poskytovateli, zákazníky a dalšími. A to všechno tak, aby nedošlo k vůbec k žádnému e, úniku. Pokud dojde k nějakému úniku informací, tak chybí jakákoliv právní ochrana. A vynález, když z definice je tajný, tím pádem ostatní nemohou eh, získat žádný přístup k eh, technologickým informacím, nemohou na tom dál eh, spravě, stavět a nemůže to totiž tudíž vést k žádným dalším inovativním krokům. Zatímco hm, patent tyto nevýhody nemá a kromě toho představuje velké výhody z hlediska konkurenceschopnosti i sociálního přínosu. V rámci toho sociálního kontraktu hm, dává tedy společnost dočasné právo vyloučit konkurenci, což by jinak vedlo k zkreslení deformaci konkurence, ale je to výměnou za určité pobídky. A to je investice do výzkumu a rozvoje, čímž pádem vznikají inovace, které pak vedou k rozvoji. A tím pádem eh, nové inovativní produkty zvyšují eh, nabídku pro spotřebitele, vede to posílenému růstu a v konečném důsledku to snižuje ceny na trhu. Dále to umožňuje sdílení informací, které, které je podpůrným prvkem pro další e, vynálezy. Takže, jak bylo již řečeno, musí být podán podrobný popis toho vynálezu, který mohou další využívat a mohou na tom dál stavět. Právě proto je to kumulativní, říká se tomu kulum, kumulativní inovace. Tak, jak se to někdy popisuje, eh, jak říká Isaac Newton, stát na eh, bedrech eh, velikánů, ale mus, samozřejmě je důležité také se snažit nějak kvantifikovat ten eh, význam eh, patentu. A ve spolupráci s OHIM, s Evropským, s Evropskou agenturou ehm, pro obchodní značky, vznikla společná studie, eh, kde jsme se pokusili kvantifikovat některé, ehm, některá odvětví, která jsou náročná, na, na, ehm, která vyžadují hodně duševního vlastnictví, a my jsme eh, klasifikovali několik sektorů, ehm, prošli jsme eh, databázy, kde se používalo víc eh, práv duševního vlastnictví, kde méně než průměr. A tato studie, která je k dispozici na našich stránkách, tak z ní vyplývají velmi zajímavé vhledy Eh, do makroekonomických indikátorů. Ukazuje se například, že skoro 40% HDP vzniká právě sektory, které jsou, ehm, jak se tomu říká tedy, intenzivní v ehm, eh, oblasti duševního vlastnictví a eh, existují i další ukazatele, přičemž tohle bylo poprvé, kdy se někdo pokusil kvantifikovat makroekonomické indikátory vyplývající z duševního vlastnictví. A teď dál o EPO, e co, co jsme a co děláme. Takže naše poslání je udělovat patenty a šířit patentové informace a prostřednictvím této činnosti udělování patentů a šíření příslušných informací podporujeme inovace, konkurenceschopnost a hospodářský růst napříč Evropskou unii a, a máme silný závazek uči kvalitním a účinným službám, které podporujeme. Takže tady vidíme mapu, v které je vidět, že jsme, se, jsme mezivládní institucí, nejsme Evropskou agenturou Vznikli jsme na základě smlouvy, která byla podepsána v roce 1973. EPO začalo fungovat pak v roce 1978. Tehdy eh, se účastnilo pouze sedm států, ale teď už jich je 38 plus dvě další, které se v brzké době připojí, což je Bosna, Hercegovina a Černá hora. A podepsali jsme validační dohody s některými zeměmi, jako je například Maroko, což pak eh, znamená, že od března letošního roku uznává eh, Maroko eh, agent, patent EPO jako národní patent, což opět umožňuje rozšířit naše zeměpis, naš zeměpisný vliv, zeměpisné pokrytí Eh, dokonce i eh, mimo tu bezprostřední členskou základnu. Jsme druhou největší mezivládní institucí v Evropě, zaměstnáváme 7 tisíc osob, z nich 4250 eh, představují vysoce kvalifikovaní odborníci, vědci, inženýři, ehm, inspektoři, přeskoumávatelé, ti lidé, kteří přeskoumávají ty žádosti, které dostáváme. jsme, eh, máme vlastní financování, to znamená, nedostáváme žádné příspěvky ani od členských eh, států, ani od žádných mezinárodních či evropských institucí. A nejenom, že nezávisíme na prostředcích členských států, ale dokonce sdílíme s členskými eh, státy polovinu příjmů které vyplývají z těch obnovovacích poplatků pro prodlužování obnovování patentů. A z tohoto e, celkového rozpočtu 2 miliard e, ročně 400 miliard dostanou členské státy právě z těch našich příjmů. Takže tolik e, základní prvky. A nyní jaká je situace, pokud jde o patentová podání, patentové přihlášky, dochází k um, celkovému vzestupu a to globálně. Evropa je, um, není výjimkou uh, v tomto trendu. Vidíte, že pravidelně dochází ke zvyšování žádostí. Průměrně je to 3% ročně průběhu uplynulých 15 až 20 let a dostali jsme se až na úrovni 274 tisíc žádostí a to bylo v loňském roce 2014. Odkud tyto žádosti pochází? To je zajímavé. 65% je z neevropských států. 35% z evropských států. A na tomto slajdu vidíte, že na čelním místě jsou američtí eh, žadatelé, představují čtvrtinu, dále Japonsko 18%, následuje Německo, která vede mezi evropskými státy s 11%, Čína 9%, Korea, Korea 6% a Francie eh, druhá největší v Evropě 5%. když se podíváme na rytmus změn a vývoj, tak si musíme připomenout, že Čína před pár lety byla na úrovni Francie, to znamená měla 5%, teď už má 9% za tři roky, došlo o 80% zvýšení a Čína mm, upevnila své postavení. Jaká je naše mm, strategie? Naše, naší základní prioritou je udržovat a nadále zvyšovat kvalitu evropských patentů. Co míním kvalitou? To znamená patenty, které eh, budou dostatečně právně jisté, ne, neohodnocujeme jejich finanční, komerční potenciál. To, to je v gesti těch podnikatelů, ale nám jde o to, aby měli nástroj, který je solidní z právního hlediska a který představuje jasný, jasné plus, jasné aktivum cel, jejich celkové strategie. Takže kvalita eh, představuje jednoznačný prvek, eh, který je, je podstatou té ekonomické a sociální hodnoty. A naše strategie vychází ze tří základních pilířů. Zaměření na kvalitu, zlepšování účinnosti a e, dále snaha přispívat k harmonizaci celosvětového patentového systému. Za tímto účelem bylo načetnuto e, pět e, map mezi našimi 38 členskými státy. A došlo ke zvyšování produktivity. Kdykoliv dochází k nějakým změnám, tak samozřejmě se vždy dostavuje určité váhání kdy část eh, eh, aktérů není spokojená s eh, mm, pokračující reformou. Ale ty reformy samozřejmě jsou závislé na pracovní atmosféře, která umožňuje zaměstnancům pracovat. Reforma si vždy vyžaduje pečlivou přípravu. Projekty a akce Eh, jsou eh, prezentovány a jsou poté, poté eh, musí, jsou podpor, podpořeny tedy členskými státy, proto je to jednomyslná podpora té nové cestovní mapy, jejíž výsledky byly předloženy v loňském roce, v roce 2014. V mnoha aspektech většina těch reform, která již byla implementována, přinesla rychlé, hmatatelné výsledky. Reformy vychází z toho základního dohodnutého principu, z toho mezinárodního evropského rámce, vycházíme se zvykového práva našich soudních systémů ehm, a to je administrativní tribunál Mezinárodní organizace práce, ILO. A po tomto stručném připomenutí naší strategie mi dovolte uvést několik příkladů toho, čeho jsme dosáhli. Tak první příklad, eh, to se týká nové eh, služby Patent Translate eh, na překládání patentů. Abychom pochopili dosah tohoto nového nástroje a jeho význam, tak bych chtěl zdůraznit, že na čem záleží kvalita patentu, je také ucelenost výzkumné práce, která se provede eh, v okamžiku podání přihlášky, tak aby bylo jisté, že se jedná skutečně o eh, nov, nový, eh, nový vynález, je to tady kritérium novosti a tento výzkum musí proběhnout nejenom u všech minulých, dřívějších patentů, ale také třeba proskoumat všechny ostatní dostupné informace a ve světě, kde se počet patentů značně rozšiřuje a řada z nich je v neevropských jazycích, tak je velkým mm, úkolem a problémem tuto překážku, jazykovou překážku překonat. Vezměte si třeba velký počet čínských patentů tohoto důvodu je potřebné mít dispozici nástroje, které nám umožní nejenom eh, tedy našim inspektorům eh, prověřit eh, podávané přihlášky, ale je potřeba, aby všichni měli k kritériu Prior Art přístup a mohli přeskoumat všechny dostupné informace. Proto jsme tedy přišli s touto novou službou Patent Translate ve spolupráci s Googlem a dnes jsme jediným úřadem na světě, jediným patentovým úřadem na světě, který na své webové stránce mm, vlastně bezplatně 24 hodin denně poskytujeme tuto službu. Pokrývá 32 jazyků, to znamená, jsou to jazyky našich členských států, 22 jazyků a čtyři velice důležité jazyky v oblasti vědy, čínštinu, japonštinu, korejštinu a ruštinu. Tato služba tu používají nejenom naše inspektoři a také inspektoři dalších patentových úřadů, ale také nejširší veřejnost. Stal se velice oblíbeným a dnes ehm, denně dostáváme 23 tisíc žádostí o překlad denně, což myslím jenom což ehm, nutně tedy neznamená, že tyto překlady mají právní hodnotu, to nemají, ale přesto tedy poslouží k obeznámení se eh, s dokumenty, s dostupnými informacemi ve vědeckém světě a pomáhají tedy překonat eh, tuto jazykovou bariéru. Dalším příkladem toho, na čem pracujeme nyní, je otázka jednotného patentu. Třeba říci, že když byl vytvořen eh, Evropský patentový úřad před 40 eh, lety, tak eh, jsme byli v podstatě mm, na polovině cesty. Vytvořili jsme centralizovaný úřad, který vydával patent, který byl platný a uznávaný v členských státech, ale nebylo to nechci automatické. To znamená, že každý, kdo žádá o patent, si pak musí požádat o validaci patentu, který je přidělen a, a průběh validace, proces validace vlastně transformuje váš patent do patentu národního. To znamená, pokud si evropský patent validujete například v Německu, eh, ve Spojeném království, Nizozemsku a Francii, to jsou čtyři nejobvykleji používané země pro validaci, tak eh, se ten váš eh, patent stává patentem německým, francouzským, britským a nizozemským. A podléhá tedy eh, v případě sporů rozhodnutí národních soudů. To znamená, že Vycházíte od jednotného patentu, ale nakonec vlastně máte čtyři různé národní patenty. Již v 70. letech tedy bylo zjevné, že je potřeba doplnit tento první krok, tento evropský patent, který již existuje 40 let, o další fázi, a to by byl takzvaný patent jednotný. A O tom nakonec eh, padlo rozhodnutí. Po několika desítkách let vyjednávání a spolupráce došlo eh, ke schválení evropského nařízení, kterým se vytváří jednotná patentová ochrana. Je to provázáno se zakládající smlouvou, což bylo potřebné, aby bylo možné vytvořit nový soud, takzvaný eh, jednotný patentový soud UPC. Jakou výhodu systém má? Jde především o kvalitu, ta nebude nijakým způsobem narušena, bude to ta kvalita, kterou jsme se nastavili v EPO, to znamená, že jednotný patent bude skutečně evropským patentem, který bude udělovat EPO a který bude automaticky platný v rámci území 25 účastnických členských států. Další velice důležitý prvek, který bude důležitý pro, význa, pro úspěch celého projektu, to je to, že evropské firmy si budou moci vybrat eh, z různé ochrany. To znamená, mohou si zvolit cestou národní ochrany nebo klasickou evropskou patentovou ochranu, anebo mohou jít cestou třetí a to je právě ten jednotný evropský patent. To znamená, že firmy budou mít možnost si flexibilně zvolit možnost, která jim nejlépe vyhovuje. Jednotný patent povede také k velkému zjednodušení ve srovnání se stávajícím patentovým systémem, protože bude existovat ehm, v podstatě jenom jediný administrativní krok, který budete muset učinit v rámci EPO pro získání patentové ochrany v 25 státech, zatímco pro získání stejné zeměpisné ochrany musíte naplnit eh, formality 25 členských států. Je to tedy obrovské zjednodušení, které přispěje také ke značnému snížení nákladů a my si myslíme, že budeme schopni nastavit obnovovací poplatky tak, že budou představovat snížení o 70 ve srovnání s poplatky dnešními. A další věc, tento patent zvýší také právní jistotu, protože místo různých eh, národních eh, soudních a právních systémů bude fungovat eh, ten jednotný patentový soud, který vytvoří evropskou judikaturu, platnou tedy pro všechny aktéry. Toto budou tedy přínosy systému jednotného patentu, jednotné patentové ochrany. V jaké jsme teď fázi? Dva roky poté, co padlo politické rozhodnutí na celoevropské úrovni. My jsme poměrně dobře pokročili, pokud jde o jednotný patentový soud UPC. Smlouva žádá národní ratifikaci, takže je potřeba dosáhnout 13 ratifikací z 25 možných, aby bylo možné přistoupit k implementaci a otevření soudu. Zatím jsme dosáhli sedmi ratifikací, včetně Francie. Potřebujeme celkem 13 zemí a hlavně tři velké země, Německo, Francie, Spojené království a my doufáme, že na základě nebo díky rozhodnutí Evropského soudního dvora z května letošního roku, jak už řekl také pan předseda na začátku dnešní diskuze, Doufejme, že toto um, rozhodnutí soudu přispěje k odstranění posledních právních překážek a nejistot. Myslím, že to ukazuje, že právní základ tohoto patentu je správný, je zcela v souladu s evropskými pravidly a proto je možné tedy přistoupit k implementaci bez jakýchkoliv právních rizik. My doufáme, že to bude tedy poslední pobídka pro to, aby se zvýšil počet dosavadních ratifikací a doufejme, že budeme moci vydat první jednotné patenty již v příštím roce. Jsou tady další eh, důležité věci, o kterých, se bude, o kterých bude potřeba ještě rozhodnout a týkají se eh, samotného jednotného patentu. Je to především eh, stanovení výše poplatku. Víte, že každý rok je třeba hradit takzvané obnovovací poplatky, abyste si patent udrželi. Pokud jeden rok držitel nezaplatí, tak svůj patent eh, ztrácí, stává se veřejným majetkem. Pochopitelně, že je nemyslitelné eh, pouze z 25 eh, obnovovacích poplatků v 25 členských státech. No, it's this one, I think. Okay. No, it's this one. Sorry. So, uh... Takže jak říkám, není možné pouze sečíst 25 národních eh, poplatků. My se snažíme nastavit tu výši obnovovacího poplatku takovým způsobem, aby to bylo pro podniky zajímavé. Vedli jsme dlouhé diskuze, provedli jsme si různé simulace, nakonec se rozhodnou členské státy v rámci takzvaného stálého výboru který je součástí správní rady EPO. My jim navrhujeme, aby stanovili poplatky ve výše takzvané eh, hlavní čtyřky, to znamená, že si sečteme eh, poplatky ve čtyřech nejvíce validovaných zemích v Německu, Francii, Spojených stá- Spojeném království a Nizozemsku. Vezmeme tedy náklady na tyto eh, poplatky a to bude Máme navrhovaná výše pro všech 25 členských států. Ještě bych chtěl zdůraznit, že samozřejmě budeme potřebovat také podporu Evropského parlamentu, abychom přesvědčili členské státy o tom, že hlavní prioritou v jednotné patentové ochraně není generovat zdroje pro národní patentové úřady, ale především zatraktivní tento systém pro evropské podniky takže je potřeba správným způsobem nastavit eh, tu výši hm, poplatku. Ta výše by měla být eh, minimální, co možná nejnižší, aby byla atraktivní. Takže my doufáme, že toto vše se odehraje ještě eh, v tomto měsíci a umožnilo by nám to vydat první jednotný patent ještě v příštím roce, kdy začne soud fungovat. Na závěr bych se chtěl podívat na problémy v oblasti vícestrané spolupráce. Víte, že pravidla se v jednotlivých státech a regionech na světě liší, pokud jde o e, kritéria patentovatelnosti a obecně platná pravidla v oblasti patentů. Pravidla se například hodně liší v Evropě a ve Spojených státech amerických, takže my se snažíme dosáhnout harmonizace těchto pravidel, těchto mm, procesních pravidel a postupů, tak abychom zjednodušili život firmám, uživatelům a abychom jim umožnili efektivněji využívat patenty po celém světě. Samozřejmě, že harmonizace je běh na dlouhou trať, není možné toho dosáhnout eh, v krátkém horizontu, takže pracujeme na několika různých úrovních, eh, abychom mm, celý proces zrychlili. Jedna z těch úrovní je mm, úroveň technická, procedurální. Vytvořili jsme mm, neformální skupinu, eh, takzvané Fórum IP5, sestávající z pěti největších patentových úřadů na světě, z Koreji, Japonska, Číny, Evropy a Spojených států. A nám to umožňuje eh, více ovlivnit eh, vývoj celosvětového patentového systému. Prozatím vše funguje velice dobře, dosahujeme pokroku například se chystáme vytvořit eh, takzvaný Global Dossier, takovou globální složku, eh, v rámci níž eh, by bylo možné podat přihlášku různým patentovým úřadům najednou. Došlo také k různým technickým vylepšením a pokrokům, ale nemá smysl asi zabíhat do těchto detailů. Je to ovšem další dimenze harmonizace a to je harmonizace hmotného patentového práva. Jde o pravidla a zásady, což je kompetencí členských států a nikoli přímo úřadu EPO nebo Evropské unie. A v této souvislosti chci zdůraznit, jednu výzvu, která před námi stojí, a to je, že třeba si zvolit mezi bilaterálními vyjednávání například s USA, anebo cestu vícestranných řešení. A toho, to se týká například probíhajícího vyjednávání o TTIP. Já vím, že Evropský parlament dohodu TTIP velice pečlivě sleduje a mm, já to vnímám velice pozitivně, takže vám chci za váš eh, zájem poděkovat. Co se týče otázky duševního vlastnictví tak a konkrétně patentů, já si myslím, že TTIP není dobrou cestou k harmonizaci. Vzhledem k tomu, co říkají eh, evropské subjekty, eh, si myslím, že bychom měli jít spíše cestou vícestranných for a touto cestou dosáhnout harmonizace. Jedno forum eh, postupuje mm, poměrně dobře, byť pomalu, a to je mm, podskupina organizace VIPO, která spadá do organizací OSN a má na starosti veškeré záležitosti, které se týkají duševního vlastnictví. Eh, je to tedy takzvaná podskupina eh, Group B+, v rámci níž eh, se daří dosahovat pokroku v této věci. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych nyní rád uzavřel své vystoupení. Chtěl bych zdůraznit že evropský patentový systém je příkladem evropského úspěchu. Za posledních 40 let se nám podařilo vytvořit velice efektivní nástroj na podporu inovací, umožnil Evropě získat vedoucí roli v procesu přidělování patentů v celosvětovém měřítku. Myslím, že se nám podaří dokončit tento úspěch zavedením jednotné patentové ochrany. Evropský patentový úřad je pyšný na to, že mu byl svěřen tento úkol vydávat a spravovat jednotné patenty ve prospěch evropského hospodářství, jeho konkurenceschopnosti a především ve prospěch malých a středních podniků. Děkuji vám za pozornost a velice rád odpovím na vaše dotazy nebo si vyslechnu vaše postřehy. Děkuji. Uh, Děkuji vám, pane Bateste, za vaši prezentaci, která byla pro nás velmi užitečná, určitě i pro ostatní členy našeho výboru. Doufám, že teď hovořím za všechny, když eh, řeknu, že můžete počítat s naší podporou ohledně sjednocení poplatků a přesvědčení členských států aby na to přistoupili. Takže ještě jednou vám děkuji a nyní bez dalších průtahů se obracím na naše členy a ptám se, jestli mají nějaké otázky nebo žádosti. Axofos. Já vám chci srdečně poděkovat za vaši prezentaci. Počkám se, až se nasadíte sluchátka. <laughs> Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Děkuji vám za eh, prezentaci. Myslím, že jste nám velmi dobře přiblížil, jak důležitý je patentový úřad pro celou naši ekonomiku. Proto si myslím, že je dobře, že jste k tomu dostal příležitost, abyste to tady podrobně vysvětlil. Pro nás asi je nejzajímavější to, co teď leží bezprostředně před námi, vy jste to také sám zmínil, je to jednání o TTIP. Myslím, že eh, se nám podařilo dosud to udržet v rozumných mezích, ale eh, také nám jde o ten jednotný patent. To ještě pořád nevypadá tak eh, blízko zavedení do praxe, jak by to být mohlo. A já se také nejsem úplně jistý, jestli členské státy mají před sebou dlouhý ratifikační proces, anebo jestli si úplně neuvědomují ty přednosti jednotného patentového systému. Co mě možná ani tolik nepřekvapuje, je to, že ty spory o poplatky se táhnou tak dlouho. Ale i tady přece můžeme zdůraznit tu výhodu toho, že se vyberou poplatky na úrovni těch čtyř největších eh, států, které tedy mají největší počet přihlášených patentů a tím se pokryjí eh, ty náklady na patenty v 25 členských státech, takže tím se ty náklady trochu omezí a to určitě přináší výhody pro podniky. A jestli jsem to správně pochopil, tak eh, podniky nebo ti, kteří podávají žádosti o patent, Eh, se kolikrát rozhodnou nepodávat tu žádost, pokud mají pocit, že ty poplatky jsou příliš vysoké. Takže to, ta výše samozřejmě velmi ovlivňuje. A eh, možná, že bychom tedy měli v Evropském parlamentu více tlačit na přijetí jednotného patentu. Nemělo by to být, jestli to chceme nebo ne, ale i u těch poplatků by to mělo být nastaveno tak, aby to eh, bylo motivační pro podniky. A proto se chci zeptat eh, na ten návrh, o kterém jste hovořil, tedy, že to bude se odvíjet od eh, toho poplatku ve čtyřech největších zemích. Tak to by e, nás všechny mělo vést k tomu, abychom vyzvali členské státy, aby bezokladně přistoupili k přijetí, protože si myslím, že je to dobrý kompromis mezi jednak těmi ekonomickými aspekty a těmi právními aspekty. A není to ani v zájmu těch eh, členských států, které se k tomu staví takto zdrženlivě. Je to v zájmu především ehm, eh, celoevropské ekonomiky. A proto si myslím, že by ten váš návrh rozhodně stál za podporu. Pan Kester. Děkuji za velmi zajímavou prezentaci. Já mám eh, otázky ke třem bodům. Za prvé, existuje nějaký rozdíl mezi technickými a sociálními inovacemi, které se také dají patentovat. Protože běžně, když hovoříme o patentu, tak si někdo představí nějaký technický vynález nebo technickou inovaci, ale jakým způsobem je možné také si nechat patentovat různé sociální inovace, jak je, velkých, jak je velký podíl těch eh, přijatých eh, návrhů na patent. A dále se chce tady, jestli váš úřad eh, se nějakým způsobem zabývá také porušováním patentů, tedy když ten patent byl u vás eh, zaregistrovaný a potom došlo k tomu, že ho padělal nějaký jiný podnik. Je to tedy otázka ochrany duševního vlastnictví. Zabýváte se tedy tím, jestli to eh, vámi přiznané právo na patent je eh, v praxi vynuceno. A za třetí, vy jste se zmiňoval o TTIP, Chci se zeptat, jestli je to dohoda, která e, spíše by spochybňovala úroveň e, ochrany patentů. E, Mr. Chrysogonos. Pan Chrysogonos. Pane předsedo, já vám chci poděkovat za to, že jste mezi nás přišel. Článek 30 nařízení o stálých eh, úřednicích vašeho úřadu stanovuje, že je možné vytvořit eh, podmínky pro výkon práva na stávku pro vaše pracovníky. A tyto podmínky mimo jiné mají pokrývat také maximální trvání stávky a ten hlasovací proces. To je ustanovení, které podle mě omezuje, a to nepřiměřeným způsobem, právo vašich zaměstnanců na stávku. Konzultoval jste vy nebo vaše správní rada Mezinárodní organizace práce na to, jestli je to kompatibilní s úmluvami Mezinárodní organizace práce o kolektivním eh, právo na stávku a také jak eh, vnímáte nedávný eh, rozsudek odvolacího soudu v Hágu, který říkal, že porušování mezinárodního práva v oblasti eh, mezinárodního pracovního práva nemůže být eh, ovlivněno nebo dáno IPO. Pan Kavada. To je nějaký omyl, protože já jsem o slovo nežádal. Mně bylo všechno naprosto jasné. Pan Anderson. Já bych eh, samozřejmě na úvod vám chtěl eh, poděkovat za vynikající prezentaci. Mám jednu otázku. Chci se vás zeptat, jestli máte nějakou radu pro nás politiky, pokud se máme vyhnout dalším eh, zeměnám v oblasti patentového práva v tom smyslu, že tady budou jenom ty velké společnosti, které mají spoustu peněz na právníky, které budou zneužívat patentového práva, aby tím získali konkurenční výhodu nad svými menšími konkurenty, nebo aby se to netvrtlo eh, v něco, co mají ve Spojených státech. Jsou to takzvané příživnické organizace, které také zneužívají ten eh, stanovený systém. Takže se vás zeptat, jestli máte nějakou radu eh, pro to, abychom se vyhnuli něčemu podobnému tady v Evropě. Děkuji, to byly všechny žádosti o slovo, takže teď máte slovo vy, pane předsedo. Děkuji, já eh, odpovím ve francouzštině. Jeden ze tří úředních jazyků u patentového úřadu. Já bych chtěl nejprve poděkovat panu Fosovi za tu podporu, kterou jste vyjádřil pro ten návrh, který my eh, navrhujeme, tedy abychom ty poplatky stanovili ve výši těch čtyř největších eh, členských zemí. My se skutečně snažíme najít nějaký kompromis mezi třema a tři aspektu. Jednak si myslím, že ten jednotný patent by měl být přitažlivý pro podniky a to v co nejvyšší možné míře. Za druhé je potřeba, aby to bylo rozpočtově neutrální, protože nesmíme zapomínat na to, že jednotný patent se vztahuje na 25 z těch 28 členských států, ty tři další samozřejmě nejsou na to při připraveny na to, že by ten globální systém eh, dotoval ten jednotný eh, systém, takže to musí být rozpočtově neutrální. To je také důležitý aspekt. A za, naposledy musíme si uvědomit, že to také musí generovat určité zdroje pro členské státy, kterým umožní další financování své politiky, například eh, to, jak zešvat ochranu duševního vlastnictví a inovace, ale já neskrývám to, že ten první z těch tří cílů mi přijde nejdůležitější a to je také důvod, proč jsme velmi eh, často konzultovali s našimi partnery, nejenom v Evropě, ale také s našimi klienty, pokud tak mohu říci, tedy eh, s těmi, kteří jsou zemí mimo Evropu protože si myslíme, že by tento návrh se měl získat co největší možnou většinu a proto, eh, že to se eh, zohledňuje prioritně ten dopad na ekonomiku. Kotá se pana Klostera. Já bych chtěl připomenout, že pouze technické inovace je možné si nechat patentovat. My říkáme, že Patent je technické řešení nějakého technického problému. A proto všechno to, co nemá tuto technickou dimenzi, eh, vlastně nespadá do eh, oblasti působnosti patentů. Sociální inovace nebo v jiných oblastech eh, nejsou patentovatelné. Ten tak jako myšlenky samotné nejsou patentovatelné. Jsou to všechno věci, které jsou relativně dobře definované a které se týkají procesů a produktů, které se vyrábějí v průmyslovém měřítku. Velmi často se to i na digitální oblast, ale pořád ten, eh, ten koncept nebo ten rámec musí být nějaká technická inovace. Co se týče, a to máte pravdu, eh, těch rozdílů, tak eh, samozřejmě, že je nesmyslné, aby se mm, přisuzovala nějaká práva, pokud nebudou dodržována, takže musí být nějaký mechanismus, který, si, eh, který povede k jejich vynucení. Ale tyto kompetence nám nebyly svěřeny. My jsme organizací, která je striktně kompetentní pouze pro ty oblasti, které nám členské státy svěřily a máme tedy na starosti ten proces přiznávání nebo registrace eh, patentů, všechno, co se odehrává potom, a zejména boj proti padělání a eh, vynucení eh, vynucení dodržování tohoto průmyslového vlastnictví, to všechno spadá potom do kompetencí členských států. Jednu malou výjimku v tom má Evropská unie, ale jinak je to všechno na členských státech. A na závěr, co se týče TTIP, já jsem chtěl vyjádřit eh, spíše to, že je tady určitá nerovnováha v tom v té aktuální diskuze mezi americkou delegací, která má velmi přesné eh, stanovisko k některým eh, konkrétním aspektům patentového práva, na rozdíl od té evropské delegace, která nemá úplně stejné technické a právní kompetence pro tuto oblast. To je první věc, takže je potřeba dbát na to, aby nedošlo k tomu, že něco, co bude vypadat na eh, první pohled eh, ne až tak důležité, se potom eh, dostane do patentového práva. Například ta lhuta hájení, což je jakýsi mechanismus, musíme si uvědomit, že nás v tom kopíroval celý svět. My jsme tady zavedli to pravidlo, že ten vynálezce by měl být ten první, který předloží žádost o patent. Ve Spojených státech tam neaplikují toto jednoduché pravidlo, ale eh, eh, vznikají tam různé spory o tom, kdo to vlastně je ten vynálezce, takže tam řeší celou řadu soudních sporů, jestli je to skutečně ta osoba, která potom požádala o ten patent. Vypadá to jednoduše, ale e, narušuje to rovnováhu celého systému. A proto jsem chtěl říct, že toto možná není to nejlepší místo, kde by se mělo diskutovat o tom řešení, které by eh, potom mělo představovat to společné. A další otázka se týkala práva na stávku. Eh, té reformy, reformě, kterou jsme zavedli, tak poprvé uznáváme právo na stávku, protože to právo tam předtím nebylo eh, formálně uznáno. Za druhé, to právo na stávku je upraveno určitými pravidly, zejména tím, že stávka v těch eh, pracovně právních stazích může být pouze posledním útočištěm. Nemůže to být právo na permanentní stávku, může to být pouze důsledek nějakého nepodařeného nebo neúspěšného jednání teprve poté vzniká to právo na stávku. Chtěl bych také připomenout, že ve členských státech patentové úřadu jsou některé, které neuznávají právo na stávku eh, státních úředníků. Takže my uznáváme i eh, to, co některé české státy neuznávají. A co se eh, týče našeho vztahu k Mezinárodní organizaci práce, tak my jsme se tady nechali inspirovat pravidly, která tato organizace zveřejnila a eh, v tom úřadu bylo několik odvolání vůči našim rozhodnutím a my jsme v 90-95% případů všechny ty případy vyhráli. A jinak eh, v loňském roce eh, bylo 22 dní, eh, které eh, byly ztraceny eh, v důsledku stávky. Zúčastnilo se to vždycky 12%, přibližně 12% zaměstnanců. Jinak myslím, že národní státy nemohou nutně vždycky posuzovat tu vhodnost Eh, pravidel eh, naší organizace. Vemte si, jak by to vypadalo, kdyby členské státy Evropské unie mohly eh, posuzovat, jak funguje Evropská unie. Také pravidla imunity tady nejsou proto, aby chránili nějaká privilegia mezinárodních úředníků, ale jsou tady proto, aby zajistili, že to fungování bude nezávislé na jakémkoliv vněšování ze strany národních států. Takže ten rozsudek, což je velmi unikátní rozsudek těch Eh, sporů byly desítky a vždycky eh, nám eh, v tom soud dal zapravdu. Tady v tomto případě došlo k jednomu pochybení a nizozemská vláda nás dokonce podpořila v tom odvolání, které my jsme podali proti tomuto rozhodnutí u nejvyššího nizozemského soudu. A chtěl bych také říct, že ten sociální balíček který my nabízíme, je velmi štědrý. Mohl byste se seznámit například se zprávou o stavu eh, úřadu. Já jsem byl první předseda, který nechal eh, vypracovat takovou tu zprávu. Tam jsou všechny údaje o platech, o důchodovém zajištění, o zdravotní péče, o vzdělávání zaměstnanců, také o vzdělání pro děti našich zaměstnanců systém eh, dovolených a tak dále. A tam eh, zjistíte, že ten systém je skutečně velmi štědrý. A já jsem pišný na to, že eh, jsme dosáhli této úrovně, ale musíme také být to, to dlouhodobě financovat, protože pokud by to nebylo možné, tak by to potom byly české státy, které by to museli financovat, protože ty jsou garanty našich závazků a e, ve všech krocích, které my provádíme, se snažíme zlepšovat naši kvalitu, naši efektivnost, tak, abychom mohli i nadále poskytovat co nejlepší možné služby pro evropskou ekonomiku. Samozřejmě, že nejjednodušší řešení by bylo zvýšit poplatky. Nebudeme e, se tak moc starat o naše výdaje a prostě budeme zvyšovat poptavky, ale myslím si, že to od nás evropská ekonomika se zrovna neslibuje. A k panu Andersnovi Já si myslím, že to, co se nám eh, obecně vyčítá, tedy tomu patentovému systému, tak eh, se to eh, netýká ani tak našich principů, jako spíše nefungování těch principů. A to mohu si veřejně, těch je mnohem více ve Spojených státech než v Evropě. A většina těch výčitek, které vznikají třeba na ty patent troll, tak to jsou věci, které v Evropě neexistují. Eh, jsou to spíše věci, které se vyskytují eh, ve Spojených státech, takže my máme v Evropě eh, pravidla, možná, že se tím, tím vycházejí najevo rozdíly mezi našimi kulturami. Ve Spojených státech je velmi mnohem jednodušší si nechat něco patentovat. Je tam mnoho patentů, které ve Spojených státech jsou uznány, ale v Evropě ne. A tam to možná je konsistentnější s tím celkovým fungováním společnosti. Tam je potom na soudech, aby rozhodli eh, v případě sporu. V Evropě máme trochu jiné pojetí. My si myslíme, že je to patentový úřad, který by měl být velmi pečlivý a selektivní. A eh, potom tady nebylo tolik sporů. Takže eh, my máme i pravidla pro rozhodování v justici v členských státech a to by mělo tak být i v případě toho jednotného patentu. A ten systém je podle mě eh, správně nastavený nebo vyrovnaný, takže se nebojím, že by někdy eh, mohlo k těmto extrémům docházet i v Evropě. Spíše si myslím, že postupně Spojené státy budou ten svůj systém reformovat a budou se přibližovat eh, evropskému systému tak, aby také dosáhly dobré rovnováhy a že se tedy ten systém rozšíří celosvětově a tím eh, je možná doložena i taková ta měkká moc eh, tím, jak se postupně unifikují kompetence eh, v Evropské unii. Tolik tedy, pane předsedo, odpověď na ty otázky, které tady zazněly na mou adresu. Pane předsedo, já vám děkuji za zodpovězení těchto dotazů. Nevidím, že by to byly další žádosti o slovo. Takže vám ještě jednou děkuji za to, že jste si našel čas na návštěvu našeho výboru. Já jsem nepřivítal, zapomněl jsem přivítat vaše kolegy, kteří tu jsou v sále, takže se s nimi alespoň rozloučím. A ještě jednou díky že jste přišel eh, tedy v zájmu dalšího rozvíjení naší spolupráce. So everybody's in place, so we can continue, I guess. continue, ladies and gentlemen. Takže můžeme pokračovat, dámy a pánové, eh, bodem číslo pět. což je slyšení eh, týkající se tématu minimálních eh, společných norem evropského občanského řízení. Burkhard Hess, který je výkonným ředitelem institutu Max Planck v Lucembursku, Dále je tu Eva Štroskrup, omlouvám se za výslovnost univerzity v Upsale. A Diana Wallis, která je předsedkyní Evropského právního institutu. A pan Michael Shutter, který předsedá Evropské jednotce pro eh, politiku ehm, správní, která u Evropské komise. A nyní již dám slovo panu Hesovi. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ehm, meine Damen und Herren, ich... Děkuji vám, eh, pane předsedo. Já mám eh, připravenou prezentaci v angličtině, ale Eh, budu ji prezentovat v Němčině. Děkuji vám za pozvání. My bychom dnes měli hovořit o konvergenci eh, standardů v občanském právu v Evropě. Já bych eh, chtěl nejprve popsat situaci, kterou dnes v Evropě máme. Když se podíváte na tento obrázek, tak tady vidíte takzvaný judicial scoreboard a vidíte odlišnou efektivitu systému občanského práva v Evropě. A je tedy, vystává tedy otázka, jestli skutečně u těch procesních věcí směřujeme v Evropě ke konvergenci. E, ta odlišná efektivnost justičních systémů v Evropě se neodvíjí samozřejmě od různé procesní úpravy, ale odvíjí se také od různých struktur e, soudních systémů, o také různé technické vybavení, to je téma, které je čím dál tím důležitější. A také jde o to, jakým způsobem jsou nastaveny role soudců, role stran sporu a také jsou to různá procesní práva. A myslím si, že velmi důležité hledisko, a proto vám ukazuji i tento obrázek, se týká i různého financování soudních eh, systémů v Evropě. Tady můžete jenom velmi přibližně z toho vyvodit, jak rozdílné jsou vlastně justiční systémy. Čím eh, eh, tmavší je ta zelená barva, tím lépe jsou ty systémy financované. Na špičce stojí samozřejmě Lucembursko. Eh, Lucembursko platí více než 1700 euro na obyvatele na svůj justiční systém zatímco v Španělsku je to 32 eh, euro na obyvatele. Takže ten rozdíl je velký. A ta výkonnost eh, se v tom také odráží. Samozřejmě není, předtím, není v tom žádná přímá korelace, ale Lucembursko skutečně vyniká v té efektivnosti. Je na první místo. Eh, Francie platí 61 euro, ale ve své efektivitě je na tom podobně jako Španělsko. Ve Španělsku opět rozhodují, rozhoduje deset soudců v tom nejvyšším soudu o všech občanských, občanskoprávních sporech ve Španělsku. Zatímco v Německu to je 92 soudců, kteří to mají na starosti. E, víte, že ten počet to je asi dvojnásobný v Německu. Ale i tyto důvody ukazují, e, o čem teď právě hovoříme. Jde tedy o koordinaci a také konkurenci národních procesních právních systémů. A tady bych vám chtěl nastínit eh, dvě různá hlediska. Nejprve je to hledisko komunitárního práva a poté to hledisko práva členských států. Nejprve z pohledu komunitárního práva jde o to, jak eh, zefektivnit justici pro vnitřní trh. A tady jde zejména o přeshraniční podpory nebo řešení přeshraničních záležitostí a jak je to nejlépe koordinovat. A jak víte, tak ta koordinace probíhá různými nástroji. Je to Brusel 1, nařízení Brusel 1, což je relativně jednoduché nařízení, které stanovuje v zásadních bodech eh, ten způsob té koordinace a vedle toho je tady řada mnohem dalekosáhlejších nástrojů. Jeden z těch nejnovějších je nařízení o e, evropské konfiskaci aktiv a tam jsou obsaženy velmi detailní procesní zásady, které představují jakési minimální, minimální harmonizaci. A proto eh, potřebujeme v Evropě minimální standardy pro eh, tyto záležitosti. Kurz jako Lenard v Oxfordu eh, v lednu měl velmi zajímavou přednášku a v této souvislosti řekl mimo jiné také to, že oboustraná důvěra v justiční systémy čínských států může fungovat pouze tehdy, a teď to budu anglicky, tady máme legislativu, která posiluje důvěru, tedy pokud ta důvěra je podpořena také těmi prováděcími procesními eh, předpisy. A v tom má naprostou pravdu. Bez toho aby eh, například úprava doručování zásilek nebo rovnosti stran byla prakticky garantována, tak ta oboustranná důvěra v to fungování těch velmi rozdílných národních systémů eh, nemůže fungovat. A teď jaké je to hledisko, teď se mi něco stalo s tou prezentací, jak to vypadá z pohledu práva členských států? Ano, já. So, hier bin ich. Entschuldigung. Für die Mitgliedstaaten ist der erste Schritt eh, u těch členských států ten první krok, a tady máme asi největší deficity, je to, aby eh, akty, právní akty Evropské unie byly eh, dobře transponovány a prováděny. Tady jde o to, aby se to správným způsobem transponovalo u Eh, například eh, nařízení Brusel 1, to je eh, tak, že Evropská komise musí dohlížet na to, že členské státy skutečně přijmou ta potřebná, potřebné kroky. Členské státy na své straně zase se pohybují v jakémsi soutěži mezi jednotlivými systémy, protože tady jde také o ty trhy, které to považuji za součást. Tady se znáte třeba finanční spory, tak tady vidíte velmi zřetelně, že různé spory o velké finanční částky se hodně rozhodují v Londýně s velkou převahou. Stejně tak spory o duševním vlastnictví se hodně řeší v Düsseldorfu nebo v Nizozemsku nebo v Anglii. A eh, pravidla pro uznávání rozsudku v Bruselu 1 potom usnadňují tuto konkurenci. Ta konkurence postupně roste v Evropské unii, což není samo o sobě eh, špatné. I to lze eh, řešit modernizací nebo reformou, ale až dosud eh, se to různým způsobem zneužívá. Nedávno také vstoupilo platnost nařízení o platební neschopnosti a tady v této oblasti také v Evropě panuje velmi silná konkurence. A to anglické Scheme of Arrangement je velmi úspěšný nástroj pro tyto účely, ale bohužel to nařízení, eh, o, to evropské nařízení, definuje tu oblast působnosti eh, která, tak, že to v příloze a v té příloze potom najdete ty národní předpisy a postupy které mají spadat pod to, pod to nařízení. A pokud členské státy nejmenují některé nástroje, tak to potom nemůže spadat do toho nařízení. A to je potom u toho Scheme of Arrangement eh, v Anglii, což znamená, že tady je to vlastně jakýsi technický opt-out. A i na to je potřeba dávat pozor. A teď se dostaneme k dalšímu kroku, tedy eh, dalšímu rozšiřování eh, oblasti působnosti eh, ruského procesního práva. A to je tam tedy, kde se právo používá. Například eh, právo spotřebitelů, na ochranu spotřebitelů, které se provádí prostřednictvím národních systémů. A tady ta zásada je, že každý soud je decentralizovaný soud Unie. Ty soudy potom aplikují své vlastní procesní právo teda jejich procesní autonomie eh, státu, eh, ale Evropský soudní dvůr potom kontroluje toto prostřednictvím ekvivalentnosti a efektivnosti. Oba, obě tato měřítka se velmi těžko definují a velmi těžko se to posuzuje. A e, ty precedenty se velmi těžko vykládají. A proto je tady další oblast, eh, od které bychom mohli očekávat více, a to je listina základních práv. Tam eh, ve článku 47 eh, jsou obsaženy procesní záruky, které bychom mohli považovat za minimální záruky. A vždycky, když se používá evropské právo, tak by měly platit i ty minimální záruky, které jsou v listině základních práv. Já vám podal nějaký aktuální příklad, tak nedávno odvolací eh, soud v Anglii eh, rozhodoval eh, situaci, kdy uživatel Apple, po, počítačů Apple použil browser, no prohlížeč, který Google vlastně urči, velmi adresně poskytl tomu uživateli a ta otázka, o které musel rozhodovat ten eh, odvolací soud v Anglii, bylo, jestli ta náhrada škody platí i pro nemateriální škody. Protože podle anglického práva eh, té směrnice o ochraně dat to možné nebylo a ten odvolací soud se opřel o jeden z těch článků listiny základních práv a řekl, že tady musí být efektivní způsob ochrany těchto záruk a v tomto případě tedy eh, byla ta žaloba přípustná, což se ukazuje, eh, jak eh, efektivní může někdy listina základních práv být. A v tomto směru vyplývá otázka, jak můžeme dosáhnout, nebo jestli vůbec můžeme dosáhnout konvergence na úrovni legislativy. A samozřejmě k tomu jsou možné různé přístupy. A tyto přístupy byly různým způsobem využívány. Ten první spočívá v tom, že v určitém sektoru nějaké specializace se přijmou určitá pravidla. K tomu došlo například u, e, e, u toho zmrazování kont nebo při Eh, eh, platebních příkazů, tam se vždycky stanovuje určitá minimální míra procesních práv. A potom existují samostatné podpisy, například eh, vymáhání drobných pohledávek. V Německu je to, poté co to bylo zavedeno, v každém roce provádí 500 až 600 takovýchto řízení 1,2 eh, se pořád rozhoduje prostřednictvím eh, správních eh, soudů a to je poměrně velká diskrepance. Další možnost jsou individuální systémy řešení sporů, například evropský patent, je tady, tady právě o tom byla řeč, to je jeden z těchto systémů. A poté je to také možnost nezávaz, přijímat nezávazná doporučení a na základě toho připravovat eh, právní akty, například doporučení o kolektivní ochraně. což asi dříve nebo později povede k přijetí nějakého závazného právního aktu. A poté je to například eh, návrh Evropského právního institutu společně s UNITROA, kteří vypracovali jakýsi eh, vzorový zákon pro tuto oblast. To jsou různá opatření, eh, která jsou možná, ale eh, já to tady uvádím právě proto, že to všechno spočívá s různou mírou akceptace potom. Proč by tedy vůbec mělo být nějakým způsobem upraveno procesní právo? Jaké eh, účely by to mohlo mít? protože by to nemělo být samoučelné. Já si myslím, že ten podstatný bod, a to je ta velká šance pro Evropu, je v tom, že i národní postupy by se mohly modernizovat a reformovat tam, kde je to nezbytné. Například eh, e-justice nebo eh, zlepšení eh, vyjasňování nebo zlepšení informační povinnosti u porušování duševního vlastnictví nebo zlepšení příležitostí pro ekonomické subjekty. To je velmi důležité hledisko. Italské torpedo by nemělo být eh, řešením. Ale dále by také mělo jít o to, jak zajistit občanům přístup ke spravedlnosti. A tady bychom měli dávat pozor, a říkám to tady velmi eh, otevřeně a bez příkraz, že by to nemělo se potom řešit alternativními systémy. A na závěr jde také o posílení eh, hospodářského růstu, nejenom v oblasti insolvence, to je samozřejmě velmi legitimní téma, ale také například v souvislosti s eh, jednáním trojky, například v Portugalsku a v Irsku došlo k velmi eh, dobrým reformám justice právě v souvislosti s řešením hospodářské krize. Jaká by teda měla být eh, správná strategie pro tato opatření eh, v oblasti procesního práva? Rozhodně je potřeba více konsistentnosti, protože čím dál tím více eh, právních aktů Evropské unie řeší sektorové nebo specializované oblasti a ztrácí ze světla trochu ten globální systém. A proto by tomu mohly pomoci minimální standardy eh, u procesních práv, protože ty nezacházejí příliš daleko. Abych jmenoval nějaký opačný příklad, ty velmi dlouho trvající diskuze o jednotném eh, smluvním právu nebo právu soukromém v Evropě ukazují, že to právě zachází příliš daleko a možná, že tady eh, bychom měli postupovat opatrněji, ale více eh, konzistentnosti rozhodně je velmi důležité. Potom jde také o inovace procesní právu, které jsou potřeba. A já si myslím, že Evropská unie jež tady vytyčila ty důležité mantinely, například u mediace nebo u kolektivních žalob, eh, minimálně v tom přeshraničním styku je potřeba mít nějaký e, nástroj. To je podle mě velmi důležité. A i e-justice, to je ten jeden nástroj, který by mohl vést k modernizaci velmi e, už zastaralých e, justičních systémů. A poté si myslím, že jeden nový pří, e, přístup k přijímání legislativy by mohl spočívat právě v doporučeních která se potom převádějí e, v legislativu, například u insolvenčního práva nebo u e, mimosoudního urovnání sporu, nebo teď i u kolektivní ochrany. Tak to je také e, jedna možná cesta, ale ty odpovídající doporučení musí také být systematičtější a kvalitnější. Nemůže to být jenom jakási toolbox, jak se tomu říká, ze které si, si členské státy mohou vybrat, co chtějí, ale musí to potom eh, probíhat eh, systematickým způsobem. Takže v krátkosti minimální standardy jsou podle mě velmi adekvátním řešením, které by mohly dosáhnout výrazného zlepšení eh, v této oblasti justice. Děkuji vám za pozornost a omlouvám se, že budu muset odejít o něco dříve, protože musím zase brzy odletět. Děkuji. Děkuji vám, pane profesore. A nyní dávám eh, slovo Evě Štorskrup z Univerzity v Upsale. Děkuji vám. Pane předsedo, eh, poslanci, dámy a pánové, včetně návštěvníků, děkuji vám za pozvání, eh, za možnost oslovit vás v této věci. Je skutečně potěšením být tu s Dianou, s panem profesorem. Téma, které jsem si vytkla, bylo vytváření společných eh, standardů občanskoprávního řízení v evropském právu. A rozhodla jsem se rozdělit toto téma do tří bloků. Začnu eh, od, vlastně od spoda nebo od konce takže nejprve se budeme bavit o tom, co to vlastně je. Eh, dále, co jsou to ty společné normy nebo standardy a když je řeč o jejich vytváření, co tím myslíme vytvořit takové normy? Eh, nutno podotknout, že používám na svých slajdech termín my, čili plural my, ale také bychom to mohli říct ještě více genericky z pozice nedefinovaného, nedefinovaného pozorovatele. Ale já říkám skutečně my, zatím myslím my, kdo jsme tu dnes, my jakožto širší skupina právníků, komentátorů, lidí z praxe, kteří mají co dočinění s občanskoprávními řízeními v Evropě. co, co tím vlastně míníme občanskoprávní e, řízení? A pan eh, profesor Hess se dotkl několika z těchto témat již ve svém příspěvku. V Evropě existuje komplexní víceúrovňový nebo mnohaúrovňový systém nebo určitý obrázek toho, co vlastně je dnes eh, občanskoprávní řízení. Máme soudní spolupráci v trestních otázkách, to je víceméně přezraniční záležitost, která řeší, řeší přezraniční spory. Znáte jistě článek 81, který je právním základem pro této spolupráce. A teď, jak zmínil profesor Hess, tak máme stále specifičtější postupy, které jsou dále rozpracovávány. E, například ten poslední, což je e, tedy ten příkaz Eh, zajišťování účtu, obstavování účtu. Ale nesmíme samozřejmě zapomínat na další aspekty, když hovoříme o společných standardech. Jak řekl pan profesor Hess, máme tu také eh, tu sektorovou, sektorově specifickou legislativu. Jak jste již dnes slyšeli, tam dochází k velmi zajímavému vývoji z hlediska eh, práva soutěžního, Um, práva duševního vlastnictví. A tyto věci jsou nové, ale zatím ještě nevstoupily v platnost, ale stane se tak možná v příštích letech. Um, nevíme ještě, co to přinese právním postupům v Evropě. Další věc, kterou, kterou už eh, zmínil pan Hess, je ta doktrína Devevet Komer, kde eh, jde hlavně o tu myšlenku toho, že žadatelé mají, když mají evropské právo, tak mají určitě hmotné právo založené na eh, evropském právu, tak jim vzniká nárok na náhradu. Dále je tu článek 47 listiny, to je čtvrtý aspekt a pátý aspekt. To je věc, na kterou se často zapomíná. A to je celá škála různých opatření, která mají e, širší, obecnější dopad na systém e, občanského práva. To jsou například ty scoreboardy, iniciativy, e, školení v soudnictví, ačkoliv jsou ještě teprve v začátcích, tak už do jisté, do jisté míry se zavádějí. Vznikají soudní sítě, sítě mezi soudci a dalšími právníky e-justice, portály. To je tedy pět důležitých um, eh, jakýchsi zdrojů nebo aspektů a když hovoříme o společných standardech, musíme je všechny vzít v potaz, jak um, mezi sebou interagují. Ono to vypadá jako něco, co se děje velmi roztříštěně tu a tam, um, ale jedna věc je, je problematická. Vidíme tu určitou nevyhnutelnou eh, dynamiku typicky eh, eh, vývoje evropského práva. Ale když používáme tato práva, měli bychom si být vědomi těchto různých elementů a když hovoříme o minimálních standardech, je potřeba, abychom zvažovali, jaké jsou ty vzájemné dopady těchto aspektů jedno, jeden, jednoho na druhý. Ono do určité míry se ovlivňují již dnes. Když je řeč o společných standardech, tak jsme si samozřejmě vědomi konstitučních, ústavních právních mandátů, které do určité míry eh, omezují volby nebo manévrovací prostor z hlediska voleb, který eh, zákonodáci mají z hlediska alternativ v eh, článek je to článek 81 pro ty přezraniční otázky, který je limit, limitován na pak eh, některé, tedy u té sektorové legislativy na spotřebitelské kom, eh, soutěžní otázky. Článek 114, to je opět tedy limitace. A u vás používáte tedy to slovo začínající na S, takové tabu, trochu to je subsidiarita, ale to je politická e, realita a teď se prostě hovoří o tom, jak daleko až zajít. A týká se to samozřejmě i občanskoprávního řízení. V otázce kolektivní žaloby při těch, konzult, při těch konzultacích jsme byli svědky toho, že několik členských států, když odpovídalo na dokazníky komise, když reagovalo na konzultaci, tak se postavilo skepticky k dalšímu e, postupu k více Evropy. Nemůžeme to prostě ignorovat, nemůžeme to pomíjet. Několik členských států hovořilo velmi jasně, používalo tedy retoriku, že je důležité mít také, zohledňovat také procesní pravidla a rozvoj, ke kterému dochází na národní úrovni. A to, co se dělá v Evropě na nadnárodní úrovni, musí eh, být eh, zapojeno v jakémsi dialogu s těmito změnami. A kromě toho je tu celá řada dalších politických myšlenek vnitřního trhu, spravedlnosti a vnitra. Komu vlastně pomáháme? Spotřebitelům, občanům, korporacím, malým a středním podnikům, věřitelům, rodinám, to jsou všechno politické volby, které musí, které jsou na bedrech politiků, kteří se musí rozhodnout, proč a jak eh, zvolit tu či onu alternativu. A pak je tu diskuze toho, do jaké míry chceme eh, systémy integrovat. Hovořilo se obstále dokola o vzájemném uznávání, ale vytvářet eh, pravidla Eh, určitých procesních standardů na základě vzájemného uznávání, eh, tedy na základě článku 81 eh, smlouvy o fungování Evropské unie, je možné, ale mm, možná jsme si neuvědomovali, že v kontextu vnitřního trhu vzájemné uznávání nikdy nebylo a není čisté už od začátku. Iž, už, už v případu Kazice de Dijon to mělo určité výjimky, výhrady, národní, národní výjimky, derogace, o, v zájmu ochrany národních standardů, ochrana eh, určitých minimálních práv například. A my jsme sice se dostali dost daleko, pokud jde o uznávání, vzájemné uznávání, eh, ale někteří se snaží říci, že eh, vzájemná důvěra vyřeší a postará se o všechny problémy, které zatím vyvolala, eh, vyvolaly případy vzájemné uznávání. Ale lze vnutit jaksi důvěru ze zhora? To je otázka. A já by se domnívám, že není možno důvěru vnutit ze zhora. Musí to být eh, zakotveno v, v samotných systémech, soudech a mezi aktéry až na místní úrovni. Kam to vede? máme rozsáhlé vzájemné uznávání v různých eh, opatřeních, eh, například o malých eh, pohledávkách, o službách. Tam existují již určité, určité minimální společné normy. Ale potřebujeme ještě více společných standardů, nebo se to dá řešit možná jiným způsobem tyto problémy? Jak ehm, řekl profesor Hess, tak další minimální standardy mohou být velmi užitečným krokem vpřed na řešení některých problémů, které způsobilo vzájemné uznávání bez dostatečných um, ochranných prvků. Jenže nabízí se otázka, jaké minimální společné standardy. Má to být eh, jaksi maximální nebo spíš ad minimis, má to být podrobné, mají to být podrobné standardy. Eh, to všechno jsou otázky, které teprve je potřeba vyřešit. Opět, jak poznamenal pan profesor Hess, tak eh, v, tom, v tomto smyslu je to je ten velice zajímavý projekt, kdy Eh, teď se vlastně bavíme o, eh, o tom, jestli můžeme najít nějaké společné normy, nějaký společný jednotný model. Ale to není vůbec jednoduché, protože často uvízneme eh, v komparatistice, ve srovnávání systému členských států a je velmi těžké z toho se dostat, tohle překročit, transcendovat dál. Je to samozřejmě proces, který který je v běhu, ale zatím je situace taková, že se často uchylujeme k hledání nejnižšího společného jmenovatele, něčeho, na čem se shodneme. Nechceme nikomu šlapat na prsty, na ty národní tedy prsty. A e, bohužel právě potom často e, pomíjíme to, co by byla skutečně ta nejlepší praxe, nejlepší postup. Takže ten proces, myslím si, vyžádá určitý čas, než se k tomu skutečně dostaneme. A ještě eh, k závěru. Chci zmínit, že je důležité zvažovat, z jaké úrovně bychom měli výjít, koho bychom měli zapojit. Neměli bychom to vnímat jenom jako něco, co jde ze zhora dolů, z nadnárodní úrovně, se prostě předají normy eh, pro všechny ostatní, ale do procesu by měly být zapojeni i aktéři z nižších úrovní i z místní úrovně, kteří konec konců jsou důležitými aktéry, eh, třeba pokud jde o drobné pohledávky. To jsou všechno věci, které byly implementovány teprve v nedávné době, teprve nedávno se šly používat. A nic se eh, Řím nebyl postaven za jeden den, jak se říká, takže eh, je to eh, postupná záležitost. Nemáme žádný zázračný proutek, kterým bychom mohli mávnout, aby se situace vyřešila. Bude, bude to vyžadovat určitý čas, abychom všechny ty jednotlivé proudy dokázali sladit ale já se na to dívám optimisticky v tom smyslu, že jsme si aspoň vědomi komplexnosti celé záležitosti a jsme připraveni se bavit o nejlepším možném dalším postupu v, celém, v celé této situaci. Děkuji vám. We thank you. My děkujeme vám. Vystoupila paní doktorka Storskrup z Univerzity v Upsale. A nyní můžeme zahájit diskuzi. A velice rádi si případně vyslechneme také reakce paní Wallis a pana Šotera, který zde zastupuje Evropskou komisi. Otevírám tedy diskuzi. Eh, Dáno, chcete se vyjádřit? Já vám chci, pane předsedo, nejprve poděkovat za pozvání na dnešní zasedání. S velkým zájmem jsem se vyslechla vystoupení pana profesora Hesse a Evy Storskrup. Jsou to témata, s nimiž jsem obeznámena jak ze své práce v Evropském parlamentu, tak i nyní v Evropském právním institutu, kde spolupracujeme s UNIDROA. Možná bych využila této příležitosti a zmínila se o třech záležitostech, které jsou vám dobře známy. A to je jedna koherence, užitečnost a technologie. Všechny tyto záležitosti jsou velice důležité při dalším postupu. Pokud jde o koherenci, soudržnost, tak o té se tady už poměrně dosti hovořilo, ale dále je také zjevné, že se různí situace v jednotlivých státech, což je zároveň obohacující a nabízí to různé možnosti, ale také to znamená určité obtíže při hledání cesty a případně jiné problémy. Koherence je důležitá při schvalování budoucí legislativy. Teď bych se zmínila o užitečnosti, tedy proč se do této věci pouštíme. Já také mluvím v plurálu v první osobě, říkám my, protože mám na mysli Evropu, Evropany a to, jakým způsobem nám všem zjednodušíme život a přístup ke spravedlnosti. Z hlediska Evropského právního institutu jsme k věci přistoupili jako komunita právníků. Nemáme žádný vlastní zájem, skutečně jsme akademici, právníci, praktikující právníci, soudci, zastupujeme tedy všechny právní profese a všichni říkáme, že nám něco v soudním systému v Evropě nefunguje a je potřeba to zlepšit. Je potřeba, aby tento systém byl správně připraven plnit svou funkci. Myslím, že bychom se neměli leknout a říci, toto je hrozba pro členské státy, protože to hrozba není pokud to přináší nějaký užitek, má to svou funkci, pomůže to občanům, uživatelům um, soudu, justice, uživatelům vnitřního trhu, pokud to je zároveň soudržné, koherentní, dostupné. Takže takovýto systém justice bychom si pro Evropu přáli. A teď několik poznámek oblasti technologie. Zaznělo zde, že nové technologie mají narušující dopad na poskytování právních služeb a jejich vývoj, ale zároveň nabízejí obrovské možnosti. A já vím, že v pátek tento týden proběhne velké zasedání, které organizuje Rada o e-justici, kde se bude hovořit o tom, jak portál e-justice může být dále zlepšen. To se tedy týká informací ale jakým způsobem z těchto informací udělat užitečný nástroj, který nám pomůže zlepšit přístup k evropským nástrojům, jako je eh, nástroj pro drobné pohledávky, ku příkladu. Tyto nástroje existují, přesto se dostatečně nevyužívají a technologie by nám mohly pomoci tu situaci zlepšit. Díky technologiím Evropa eh, bude vbrzat eh, systém onlineového řešení eh, spotřebitelských sporů. Všechny tyto záležitosti ovšem musí být koherentně propojeny. V tuto chvíli vycházejí z různých právních základů, nabízejí různé možnosti v různých oblastech a je potřeba vše projasnit a pokud se tak stane, tak věřím, stejně jako institut, který za, zastupuji, že zlepšíme přístup ke spravedlnosti, což je záležitost, o které hovoříme již velice dlouhou dobu. Děkuji. Děkuji. To byla tedy Diana Volis, eh, předsedkyně Evropského právního institutu. O slovo se přihlásil pan Buda, prosím. Já vám děkuji a chci poblahopřát všem dnešním hostům, všem řečníkům, že se vyjádřili k tématu, které máme všichni na srdci, protože to, co tady děláme, to je vlastně o tom, že my chceme nabídnout přímý přístup ke spravedlnosti všem evropským občanům. To je zásadní cíl, který tady všichni sdílíme a všichni máme. Ale zároveň bohužel je dlužno konstatovat, protože jsem stínovým zpravodajem um, některých eh, procedur eh, zjednodušeného postupu eh, u drobných pohledávek a právě jsou tu, je tu problém, pokud jde o ty takzvané minimální standardy z hlediska členských států. Na jedné straně jsme se rozhodli, že budeme náležet evropskému prostoru. A proto je potřeba, abychom postupně krok za krokem akceptovali, že tu prostě budou určité společné věci, které celkově zvýší efektivitu našich postupů, včetně občanskoprávních postupů. A já nerozumím tomu odporu členských států. Členské státy prostě musí chápat, že tyhle eh, postupy jsou nástrojem, které jsou v zájmu občanů a tím pádem i v zájmu o obchodních um, aktérů. Koho vlastně zastupujeme? Zastupujeme, ano, musíme si říct, jestli zastupujeme uh, občany nebo firmy. Zastupujeme všechny, ale musí to být vyvážené. Pokud budeme zastupovat jenom občany nebo jenom firmy, tak vznikne nerovnováha a to si nepřejeme. Takže u těchto minimálních standardů ty musí být akceptovány. Protože ještě jednou opakuji, žijeme ve společném prostoru. Vznikají e, dokumenty na úrovni Bruselu 1, ale ne vždy ty tato pravidla pokrývají všechny možné e, situace. Existují různé e, možnosti třeba v případu e, práva pracovního na základě Bruselu 1 kdy eh, zaměstnanost, který je aktivní v jiném eh, člen, členském státu, eh, tak má často problém tedy v jiném členském státu využívat svého práva obrati, obracet se na soudní orgány. Ale my bychom měli usnadnit jeho situaci, usnadnit jeho život. Ale to se musí řešit na úrovni členských států, na úrovni rady, kde bohužel existuje velmi značná zdrženlivost musíme postupovat dál a prostřednictvím debat, jako je tato, bychom měli postupně přesvědčit členské státy, že eh, tady jsme od toho, abychom zlepšili eh, podmínky a situaci všech eh, občanů a všech dalších aktérů. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pan Šotr by se nyní rád vyjádřil. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že zde mohu zastoupit Evropskou komisi. Toto je téma velice zajímavé a také velice důležité. Procesní práva jsou velice důležitá nejenom v trestně právní oblasti, kde bylo dosaženo důležitého pokroku, ale rovněž také v oblasti občanskoprávní kde se záležitosti vyvíjejí trochu jiným způsobem a my jsme teď slyšeli velice mm, zajímavé, inspirativní prezentace od kolegů po mé levici a vidíme, jak mm, se různí situace v oblasti občanského práva, jak se vyvíjí různými směry a vyvíjela. A to je třeba zohlednit. Pan Buda navíc přispěl velice důležitou připomínkou o nástroji, o kterém se nyní vyjednává, tedy nástroj pro drobné pohledávky. A všechny tyto různé nástroje svým dílčím způsobem přispívají k procesním právům, dotýkají se jich a do jisté míry bylo dosaženo mm, velice různorodého výstupu a Evropská komise o tom velice dobře ví. Otázka ovšem stojí, zda to je dobré nebo ne. Já bych souhlasil s Dianou, že by mělo být naším cílem usilovat o soudržnost, o koherenci. Evropská komise schválila dokument v roce 2014 o agendě e-justice do roku 2020, kde se díváme do budoucna eh, na základě postupu Assist de Justice eh, a díváme se na to, kam se chceme posunout v příštích letech a Jeden z klíčových prvků tohoto dokumentu je to, že bychom měli usilovat o větší kodifikaci a o větší koherentnost a soudržnost v celém procesu. Tento cíl je samozřejmě velice cenný, ale je potřeba ho zvážit vůči dalším důležitým cílům, a to je dosažení pokroku směrem ke konsolidaci evropského AKI dosažitelným, proveditelným způsobem. Někdy to je proces velice obtížný, někdy je potřeba eh, nastavit si ambice nižší, než jsme původně chtěli ale myslím si, že důležité je to celkové směřování a zda dosahujeme nějakého pokroku. Vezměme si například ten postup eh, pro drobné pohledávky, to je evropský postup, nemáme jich mnoho, toto ovšem takový evropský postup je a přináší sebou celou řadu inovativních prvků a ten evropský přístup. Ale samozřejmě, že musí nějakým způsobem zapadnout také do národních systémů, což eh, tedy činí. A navíc je to postup, eh, který se vyvíjí, proběhl přeskum, my celý postup nyní revidujeme a já věřím, že nakonec přijdeme s velice cenými zlepšeními pro postup pro drobné pohledávky, ale jasné, že to asi není poslední přeskum, že v tom budeme muset dále pokračovat a tak to budeme krok za krokem postupovat ku předu. Dále bych chtěl říci, že se neomezujeme pouze eh, na drobné pohledávky, protože my jsme prováděli přeskum ku příkladu také o Bruselu 2a, to znamená rodinné právo, velice důležitý nástroj. A v tomto nástroji musíme také uvažovat o takových záležitostech, jako jsou minimální standardy, a my to děláme, ale mm, sami sebe se ptáme, zda bychom to měli řešit nyní a horizontálně, zda to bude přínosné, a nebo nám to naopak eh, zabrání eh, jiným, zabrání v tom, abychom přijali jiné konkrétní kroky, které by mohly dosáhnout eh, nějakého pokroku. A není to poprvé, kdy uvažujeme tímto způsobem o takovémto dilematu v rámci evropské integrace, jakým způsobem pokračovat kupředu. Já věřím, že na konci najdeme nějakou cestu, která bude užitečná a že udržíme to celkové směřování. Ještě bych zmínil další aspekt, o kterém hovořila paní Storskrup, který je velice zajímavý, a to jsou ty mm, doplňující záležitosti, jako je e-justice, školení, justice cobots, tato hodnocení, nebo e, evropská justiční síť. To jsou všechno nástroje, jejichž prostřednictvím vzniká Eh, určitá styčná plocha mezi evropskou eh, integrací a národním kontextem. Celý proces eh, se neustále vyvíjí a často je do toho potřeba zapracovat pravidelné kroky a projekty, jako například projekt Eli Unidroa, což já věřím, že bude nakonec velice cený příspěvek eh, k vývoji naší justiční kultury. Takže to byly takové spíše postřehy, které jsem eh, zde chtěl přihodit eh, do diskuze a pochopitelně pokud budete mít nějaké další dotazy, tak méně rád to provím. Děkuji, nyní má slovo pan Raděv. Благодаря, господин председател. Děkuji, já bych chtěl poděkovat za tyto prezentace, za tyto vynikající analýzy. Já si myslím, vážení kolegové, že teď přišla doba na to, abychom měli konzistentnější a strukturovanější přístup k těmto eh, otázkám. Myslím, že v několika posledních eh, letech se velmi eh, projevila ta potřeba eh, mít minimální standardy pro občanské řízení. Myslím, že to by přispělo také ke zvyšování vzájemné důvěry mezi justičními systémy členských států. Jde o to, aby soudce v daném českém státě byl přesvědčen o tom, že procesní záruky stran jsou chráněny stejným způsobem i v jiných státech. A to je o to důležitější po zrušení eh, exekvatoru. Je tedy potřeba, aby právní eh, úpravy zohledňovaly eh, mechanismy, kterými se aplikují zejména v přeshraničních sporech eh, rozhodnutí, aby byla zajištěna právní jistota. Je na nás, abychom zvolili, které nástroje jsou proto nejvhodnější. Máme jich k dispozici celou řadu. Mohli bychom eh, zvolit například platební eh, příkaz eh, nebo příkaz pro vymáhání drobných pohledávek, kde už horizontálním způsobem byly zpracovány komparativním způsobem rozdíly mezi právními řády členských státech a stejně tak bychom mohli mechanizmy, které se využívají například v ochraně spotřebitelů. Thank you, Mr. Raděv. Děkuji, pane Raděv. Paní Regna. Jenom velmi stručně. Já jsem tady eh, bohužel nebyla a neslyšela jsem tedy příspěvek eh, profesora Hese, ale eh, asi mám určitou představu o tom, co asi říkal, protože už jsem ho v minulosti slyšela, slyšela jsem jenom závěrečnou část toho, co říkala jeho kolegyně paní Storstkrupke. Krupke ale v každém případě vám chci poděkovat, bylo to velmi napínavé, zajímavé eh, si vyslechnout jenom to, co jsem měla příležitost slyšet. Vy jste hovořila o tom, jak eh, je, jakým způsobem možné vytvořit tu důvěru, jestli je možné ji nařídit se zhora. Víme, že v Evropské unii máme eh, princip vzájemného uznávání a v některých oblastech to nefunguje úplně ideálním způsobem. Například eh, víme, že tady je řada oblastí, kde se Evropská unie nerozhoduje jednomyslně a kde eh, se vyvinula velmi eh, kvalitní spolupráce, to vedlo k velmi zpřesnění a k definicím, také na základě řady rozhodnutí Evropského soudního dvora se eh, podařilo vypracovat jakési minimální standardy, které zohledňují ty okolnosti. Ale teď, eh, jak se říká také vy, paní Volis, eh, bylo by potřeba více konsistentnosti a propojení těchto různých nástrojů právě na tomto grémiu, na výboru právní záležitosti, bychom potom mohli velet, abychom to mohli prosazovat a upozorňovat na ty elementy, které by mohly propojovat různé nástroje. Například v tom to, co prosazoval Luigi Berengeli v předchozím volebním období. Ehm, mechanismy pro lepší spolupráci, hlavně eh, systém vzdělávání eh, státních zástupců, soudců a dalších eh, praktiků v oblasti justice. A to by se všechno mohlo dostat například do nařízení Brusel 2 nebo do jiných, tak abychom konečně vytvořili v Evropě to, co kolikrát je trochu rozporuplné, že na jedné straně říkají, Eh, občané, že Evropa by se neměla do určitých věcí vměšovat, protože mají pocit, že se vměšuje do příliš mnoha věcí, ale potom jsou kolikrát e, bezradní, například tam, kde jde o rodinné právo nebo o různé ty přeshraniční spory nebo různé menší přestupky, tak tam kolikrát narazí na překážky a říkají, proč vlastně v Evropě se ještě nerozhodli s tím něco udělat. A já si myslím, že právě občanské právo je kolikrát vnímáno velmi ideologicky a já si myslím, že je to oblast, eh, kde, že je to eh, oblast, kde bychom se měli dívat možná, že by tady mohlo fungovat něco vzájemné, možná, že by tady mohly fungovat minimální standardy a můžeme se na to vždycky dívat velmi praktickým hlediskem. A máme příležitost tady být velmi přesní a přesvědčit tak i radu o tom, že je potřeba s tím něco dělat. A hlavně naše přesná práce by mohla na pomoci tomu, aby se e, vynocování práv v této oblasti zlepšilo. Ale myslím, že to, co jste tady říkali, e, nás bude velmi inspirovat pro naše další práce. E, Mrs. Delvo. Paní Delvo, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat řečníkům. Myslím, že to bylo velmi inspirující, velmi poučné. A e, s veškerou skromností chci říci, že já teprve objevuji, co to všechno znamená. A a priori e, mám pocit, že tady těch nástrojů příliš, že kolikrát se v tom nemůže normální občan vyznat, e, kam se má obrátit, jak se najít právníky, kteří budou znát všechny ty věci v té dané oblasti, v jeho zemi, Profesor Hess například zmiňoval Lucemburg tam, kde s tím, že tam eh, mají velké výdaje na justici, ale eh, nemůžeme přece vždycky říkat, že to, kolik prostředků se na to nenakládá, odpovídá kvalitě té justice. Všichni na to eh, věnujeme prostředků i v těch zemích, kde na to dávají hodně peněz, určitě nebudou mít vždycky k dispozici tolik právníků, kteří vás správně provedou všemi těmi postupy, pokud eh, se v tom nevyznají, pokud nejsou skutečně znalci. Takže já bych eh, byla ráda eh, optimistkou a samozřejmě bych chtěla velmi silně podpořit tu žádost po praktičnosti a koherentnosti Myslím, že bychom měli vybírat to, co je užitečné, měli bychom se usilovat vždycky o konsistentnost, ale nevím přesně, a tady můžu odkázat na specialisty, nevím přesně, jak tedy zajistit tuto koherentnost nebo konsistentnost. Tam, kde je postup stanovování minimálních standardů, tak to je podle mě proces, který funguje relativně dobře. Samozřejmě, že Rádi bychom eh, měli kodifikaci, která bude pokrývat všechno, která bude eh, komplexní a vypadat hezky, ale jsem k tomu trochu skeptická po svých zkušenostech. Myslím si, že když se člověk ukousne příliš velké sousto, tak se kolikrát nedostane nikam, takže bych byla spíše proto, abychom postupovali malými eh, kručky. Mám ještě otázku týkající se spolupráce mezi eh, soudy, mezi soudci tedy a dalšími znalci v této oblasti. Jsou proto nějaké mechanismy, jsou proto nějaká společná školení. A zajímalo mě také, jaké procento těch právníků eh, se to vůbec může dotknout. Kolik tedy času ještě na to bude potřeba, aby došlo k pokroku. Ten pokrok sice tady nějaký, ale mě by zajímalo, jak dlouho to všechno bude trvat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Nevidím žádnou další žádost o slovo, takže bych se chtěl obrátit na naše kolegy, aby zareagovali na to, co tady zaznělo. Profesor Hess? Děkuji. Já bych jenom zareagoval na to, co jste právě říkala, ale řeknu to samozřejmě německy. Uh, Člověk si musí eh, uvědomit, že průměrný soudce v Evropě ten počet přeshraničních řízení eh, představuje asi 1 až 5 Oni vlastně nemají moc velké zkušenosti eh, s těmito případy, ale když se podíváme na různé heterogenní právní akty, tak se je člověk vždycky musí znovu načíst a také pro ty právníky je to příliš drahé, protože tady nejde o velké částky nebo o velké spory, takže otázka tlaku bychom měli směřovat spíše na členské státy. Ten jedním příkladem je to vymáhání drobných pohledávky tam, kde ve členských státech došlo k špatnému provádění. Protože to je postup, který vůbec není známý, co znamená, že v tom nařízení musí být pravidla, která potom donutí členské státy, aby to e, zviditelnili, aby dodávali statistiky o tom, jak se to využívá, tak, aby všechny různé e, e, hrany byly obroušeny. Já si myslím, že to je velmi kvalitní nástroj, ale komise eh, vlastně nemůže kontrolovat eh, ten způsob, jakým způsobem to bylo převedeno a, a provedeno ve členských státech. E, takže i o tom bychom se měli zamyslet, o tím způsobem, jakým probíhá ta implementace. A další důležitý bod je zjednodušení, kdy to nebudou příliš specifická nařízení, ale také by se neměly příliš specifické věci rušit, například u toho exekvatoru se řeklo, už to, to není potřeba. Ale přitom e, e, se to e, v určitém okamžiku hodně využívalo, bylo to dobře známé. Takže bych předtím chtěl spíše varovat, abychom abychom tedy v těch národních úpravách eh, předepisovali ta pravidla, která potom budou specificky odkazovat na ty evropské nástroje. Takže já jsem pro malé klučky, ale byl bych proto hlavně, abychom měli koherentní způsob implementace, abychom neustále přeskoumávali, kde jsou problémy a kde se také vysvědčují, vysvědčují ty příklady osvědčené praxe, z kterých se mohou ostatní použít. Potom bychom se dostali o kus dál. Paní Volis? Děkuji, pane předsedo. Já mám eh, také několik eh, poznámek. Je podle mě velmi zajímavé, že se hovoří o sítích a o národních eh, soudcích a o roli národního soudce v té evropské architektuře práva. Nechci znít jako hlas minulosti, ale když jsem tady pracovala, tak jsme k této věci přijali jednu zprávu. Myslím si, že to téma, které by stálo za to se na něj znovu podívat, aby jsme zjistili, jakého pokroku bylo v tom mezidobí eh, dosaženo, týkající se znalosti a eh, uvědomění si těchto otázek. Ale minimálně eh, u těch organizací, které teď existují, tak se to zlepšuje, ale možná příliš pomalu. Všichni tady mluvili o té koherentnosti a já plně souhlasím s tím, že musíme dosáhnout pokroku, a to velmi opatrně, citlivě a e, někdy to přijde možná lidem příliš pomale. Ale je také docela dobře možné, že e, je potřeba pochopit ten celkové, to celkové směřování, uvědomit si, do čeho to zapadne, do, tedy jak to tady zapadne do toho celku na konci. A v tom je to největší tom je ta největší výzva, když se bude postupovat tím eh, sektorálním, roztříštěným způsobem bez toho, aby existovala nějaká představa o tom, jakým směrem e, eh, míříme, nebo kterým směrem míříme, tak to bude velmi obtížné. A práce, kterou děláme v ELI a UNITRUA, by tomu mohla napomoci, protože by tam možná se nastínil nějaký ten model Eh, ke kterému eh, by se mohlo dospět. Možná, že to není úplná odpověď, ale je to určitá skupina v té právní komunitě, která se tím bude zabývat a která by možná mohla nabídnout některé z těch odpovědí na otázky. Co je kromě toho ještě dobré eh, na té naší práci společně s UNITROA je to, že UNITROA je organizace založená na členských státech a pokud oni nakonec eh, s tím budou souhlasit, tak tím eh, si myslím, že se tím eh, vyřeší řada problémů, které by tady mohly potenciálně existovat. Děkuji. Já jsem chtěl říct jsem na to tam zapomněl, když jsem ještě měl tu svoji prezentaci. Měl bych tedy říci, že ve všech těchto věcech, a kromě toho naprosto souhlasím s tím, co právě říkal Dana, měli bychom si uvědomovat ten hlavní směr, který bychom se měli nechat řídit. Samozřejmě, že postupně budeme dělat eh, jeden krok tímto směrem, jeden eh, druhým směrem, ale měli bychom neustále eh, se opírat o ty různé potřeby, kde můžeme reagovat na požadavky občanů a podniků. Možná, že to vypadá trochu neuspořádaně, ale dokud budeme vidět, jakým směrem se ubíráme, pokud budeme mít nějakou cestovní mapu, kterou se můžeme řídit, tak by nám to mohlo pomoci dělat dobrou práci. A tím se dostávám k tématu, které je podle mě velmi důležité, eh, což je better regulation, tedy lepší legislativa. A to bychom měli mít na paměti neustále. Měli bychom neustále hodnotit eh, dopady Samozřejmě tady mluvíme o národních procesních úpravách, kde musíme eh, respektovat. Smlouvy říkají, že eh, ty různé právní tradice potřeba respektovat, ale měli bychom také si pamatovat naše cíle na evropské úrovni. Je možná, jsou tady možné eh, důvody, proč něco dělat na evropské úrovni. A ten důvod může být třeba better regulation. Například bychom měli lépe pochopit, co děláme. A já bych chtěl zdůraznit, že jsme dávno zveřejnili výzvu 2. června, tedy velmi nedávno, aby se, eh, abychom se podívali na tuto oblast. My jsme tam vyhlásili dvě oblasti procesního práva. Eh, ta první, a to právě proto, že tady byla už zmíněna ta důležitost zrušení exekvaturu a eh, ta potřeba vzájemné důvěry, je to tedy ta potřeba vzájemné spolupráce a my tedy chceme chci udělat eh, prostřednictvím studie přehled o tom, kde existují problémy. Chceme zjistit, kde jsou eh, spory, kde ta důvěra nefunguje, protože na základě potom těch konkrétních příkladů bychom mohli identifikovat eh, ty oblasti, kde bude potřeba přijmout nová opatření. Místo, abychom řekli, že my tady nahoře rozhodneme o tom, jak to bude vypadat, tak bychom se měli opírat spíše o zkušenosti ostatní. Takže jsme teď vyhlásili tuto výzvu o předložení nabídek na tuto studii. Stejně eh, tak je tam ještě jeden druhý prvek, i ten tady byl zmíněn, což je eh, judikatura soudu při aplikaci eh, zásady ekvivalentnosti a rovnosti, tedy pardon, efektivnosti, kdy bychom také z toho měli vyvodit nějaké závěry. A bude to tedy velmi ambiciozní studie a doufáme, že na základě toho bude mít velmi eh, dobré nabídky k těmto studiím. Také bych měl zmínit nástroje, které už máme eh, k dispozici, například eh, nařízení o dokazování nebo důkazních prostředcích. To nařízení o doručování. Eh, a také jsme měli studii, která by nám měla získat komparativní přehled o pravidlech, která eh, v členských státech existují eh, v té oblasti doručování. Takže postupujeme na základě dobré znalosti eh, právních úprav ve členských státech, to je podobně jediný možný postup a na základě toho bychom mohli prohlubovat tu spolupráci. A teď k té otázce, kterou jste vznesla, jestli existuje nějaký systém vzdělávání. Máte naprosto pravdu, že tady jde o implementaci, která je klíčová. Máme Evropskou soudní eh, síť pro občanské a komerční věci, která se schází šestkrát do roka. Je to velmi užitečný mechanismus pro to, aby se mohli scházet eh, různí právní praktici, nejenom soudci. Jsou tam eh, zastoupeny různé další strany. A je to míněno jako jakýsi multiplikátor, který má Eh, několika násobně převádět to do toho, na tu národní úroveň, jsou tam soudci, jsou tam další právní profese a my tam velmi eh, spoleháme na to, že ti národní zástupci, kteří se účastní těch zasedání, potom eh, budou ty svoje znalosti šířit dál. A my teď přemýšlíme ještě o tom, jak zlepšit viditelnost této soudní sítě, protože to není až tak známé, jako by to mělo být. Potom je to také ten portál e-justice, který také zlepšuje znalost, úroveň znalostí a potom je to odborná příprava. Eh, teď se přesně nepamatuji, jak se to jmenuje, ale máme určitý cíl, eh, eh, tedy počet těch praktiků v té oblasti, kterých, kteří by na to měli dosáhnout. A potom jsou to statistiky, o tom mluvil profesor Hess. Nemůžeme úplně hodnotit, jaký je stav té oblasti, pokud nemáme statistické údaje. I na to se tedy musíme zaměřit. Bohužel sběr statických údajů si se vyžaduje určité zdroje. A jak všichni víme, to se odvíjí od těch národních ministerstv spravedlnosti, od těch eh, institucí, které mají na starosti sběr podobných dat, ale eh, bohužel eh, jsme teď v rámci, který úplně neumožňuje nám na to věnovat prostředky. A já myslím si, že až budeme připravovat novou legislativu, tak bychom měli mít na paměti důležitost cíleného sběru statistických údajů, tak abychom měli dobrý přehled o situaci v okamžiku, kdy se dostaneme do, do fáze implementace. Yes. Ano, děkuji. Děkuji. Jen velmi stručně. A dík za velmi zajímavý dialog, komentáře, otázky a inspirační inspirace a povzbuzení pro uh, nás kdo působíme v praxi. Já jsem působila ve třech eh, eh, různých eh, judikaturách v, v rámci Evropy a narazila jsem samozřejmě na různé případy nesprávné implementace, což je frustrující. A všechny tyto věci se musí stát také součástí našeho právního vzdělávání. Musí to, byl, byl, byl by užitečné, kdyby to byl eh, důraz na eh, evropské občanskou právní řízení. To, to já se snažím eh, také ze své současné pozice. Takže je to řada různých aspektů, ale je z mého hlediska velice povzbudivé, že různé instituce vnímají také tu širší perspektivu, že je tu tento mix, který je velice důležitý. Děkuji. Já vám také děkuji. Nevidím další žádosti o slovo. je tomu tak, rád bych poděkoval našim ctěným hostům, řečníkům za to, že se s námi podělili o své poznatky. Profesor Hess eh, však nás již opustil o něco dříve ale těm zbývajícím můžeme nyní poděkovat, rozloučit se s nimi, takže eh, jsme vám vděční za to, že jste se na s námi podělili o vaše zkušenosti a budeme rádi pokračovat v této debatě, neboť eh, tato diskuze ukazuje, že je to nutné a také, že je to diskuze, eh, která skutečně se odehrává v, v pravý čas. Eh, we can con- Můžeme pokračovat bodem číslo 6. Zvažování pozměňovacích návrhů k možnému rozšíření ochrany zeměpis, zeměpisných um, označení i na nezemědělské výrobky. A paní Rozie, paní zpravodajka, má slovo. Já vám děkuji, pane předsedo. Dovolte mi na úvod poděkovat kolegům a kolegyním za pozměňovací návrhy. Tyto pozměňovací návrhy um, ukazují, že je spotřeba skutečného, že je to skutečný konsenzus. Um, já děkuji za konstruktivní charakter jejich pozměňovacích návrhů, které připomínají význam a užitečnost evropského systému zeměpisných eh, označení pro ekonomiku, zejména pro malé a střední podniky na lokální úrovni, které také zvyšují atraktivitu některých území pro cestovní ruch a zvyšují také celkovou eh, čitelnost eh, těchto výrobků. Tato záruka to znamená, že tedy výrobek je vázán opravdu k určitému eh, původu a vzniká na základě jasně identifikovaných tradičních postupů. A toto, jsou, eh, toto je systém, který se nejvíc dotýká malých nebo velmi malých eh, podniků, jak někteří tady zdůrazňují, že musí tudíž být ústředním bodem tohoto nařízení jednoduchost a přehlednost, aby to nezatěžovalo tyto malé podniky, aby to nebylo brzdou pro eh, inovace. Protože eh, samozřejmě jsou to tradiční firmy, ale často v mnoha ohledech jsou i inovativní. A tím pádem i, ta, i tu inovativnost tím podporujeme. Další věc, kterou navrhují kolegové, je, abychom se inspirovali z označení původu zemědělských výrobků v případě těch nezemědělských. Já ovšem eh, váhám, pokud jde o pozměňovací návrh 28 paní Vikstrom, která chce úplnou harmonizaci, úplnou, úplné sloučení, což si myslím, že není správné, protože zemědělská oblast přece jenom má svá specifika, a měla by být upravována samostatně od jiných, například řemeslných výrobků. Další návrhy eh, doporučuji, abychom zahájili novou eh, fázi konzultací. Podle mě fáze konzultací a studií pominula. Eh, měli jsme velmi dobrou práci, studie z roku 2013, která byla velmi vyčerpávající ehm, a možné perspektivy o rozšíření um, označení eh, původu ochrany na řemeslné výrobky tradičního charakteru. Tato studie už přinesla své plody, takže myslím, že máme eh, jaksi dost poznatků, ale v rámci kompromisních návrhů se nyní kloním k tomu, aby komise přešla do legislativní fáze a eh, aby nám předložila první eh, návrh takového legislativního eh, nástroje. Eh, opět budou tu kompromisní návrhy, které se těší podpoře mnoha kolegů. Pokud jde o nutnost legislativního rámce, tak je tu jedna věc, s kterou budou souhlasit i naši kolegové z INTA pravděpodobně, tedy že je užitečné, abychom měli lepší rámec pro ochranu zeměpisných označení i na úrovni dojednávání mezinárodních e, dohod o obchodu. Čekáme na stanovisko INTA a e, dalších výborů, například pro vnitřní trh, e, které se připojí k těm návrhům, které již byly předloženy. Chci ještě jednou poděkovat všem kolegům a kolegyním za konstruktivní návrhy a samozřejmě si přeji co nejlepší a nejširší eh, kompromisní návrhy v příštích týdnech. Děkuji. Mr. Buda. Pan Buda. Děkuji vám. Já chci eh, poblahopřát eh, k této práci, paní zpravodajce. Je to zásadní, je důležité, abychom měli legislativu v této oblasti, protože já už jsem kdysi říkával, že je důležité abychom podpořili tento, toto cítění, že náležíme k Evropě, ale zároveň v této jednotě je tu i ta rozmanitost. Takže máme možnost zachovat i rozmanitost v rámci jednotné Evropy. A e, tady je to podobné, e, tedy je potřeba možná samostatná e, legislativa, protože tady je řeč o něčem trošku jiném než o zemědělských výrobcích. Tato legislativa nám umožní, abychom zachovali hodnoty, které mají jednotlivé členské státy, tak jak je eh, zachovávají a chrání již po staletí. Mr. Le Breton. Pan Le Breton. Já se kloním také eh, příznivě se tedy stavím k tomuto textu mnoho pozměňovacích návrhů je velmi zajímavých, um, zlepšují eh, celkově ten původní návrh. Celkový smysl vyplývá již z původní verze, um, Ovšem jsou tu některé návrhy jako boj s pašováním, paděláním, zájem spotřebitelů, um, cestovní ruch a zájmy evropských eh, podniků také, jaký to může mít vliv v boji proti delokalizacím některých podniků, proti nekalé konkurenci. To všechno je pozitivní. Některé pozměňovací návrhy se snaží zachovat národní mm, protekce, národní ochranu tam, kde jsou nezbytné. Ano, protože harmonizace není uniformizace. Eh, to jsou pozměňovací návrhy 17 a 45, dále definice těchto zeměpisných, chráněných zeměpisných označení u zemědělských výrobků a to roz, ten rozdíl oproti tomu by měl být jasný, takže původní verze, kde se hovořilo o extenzivní eh, verzi definice, to by se mělo korigovat kompromisními návrhy. Existují i některá nebezpečí, některá rizika, Neměli bychom podle mě rozšiřovat eh, na eh, tuto ochranu na netextová označení nebo symboly. To už mi přijde, že eh, jde trošku moc daleko. Měli bychom postupovat, jít krok za krokem. Pak je tu také ochrana nezeměpisných označení. To je pozměňovací návrh 38, tam také bych byl opatrný. A pak se chci připojit paní Rozie ohledně toho že totální harmonizace eh, zeměpisných označení v oblasti zemědělské i nezemědělské, to myslím, že tomu bychom, to bychom se měli vystříhat, to by mohlo e, narušit rovnováhu celého systému zeměpisných označení. Ty bychom měli, ty stávající bychom už měli ponechat tak, jak jsou. Very much. Děkuji. Nyní pan Anderson. Jo, Ja, tackar ordförande. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že potřebujeme v této oblasti vytvořit dobrý systém, ale tak, aby ani na té nejnižší, nejpodrobnější úrovni nepřinášel problémy. A tady mám trochu obavy. Jde o to, že existují značné rozdíly mezi výrobky zemědělskými a nezemědělskými. A tyto rozdíly je potřeba řádným způsobem respektovat. Pokud jde o zemědělské výrobky například, tak je možné se spolehnout na volný trh, na volbu samotných spotřebitelů, kteří vlastně takto tlačí na eh, kvalitu, ale nemůžeme vycházet ze stejného předpokladu, pokud to jde o nezemědělské výrobky, jednoduše proto, že tady není dostatek výrobců na trhu, aby vzniklo zdravé konkurenční prostředí mezi takovými producenty. Takže v rámci mm, eh, naší snahy bychom eh, měli postupovat velice obezřetně a neměli bychom se až příliš inspirovat ze stávajícího systému e, pro zemědělské výrobky, pokud jde o výrobky nezemědělské. Navíc si myslím, že e, možná je, předčasné uvažovat o jednorázovém e, poplatku, protože za ochranu tohoto druhu bude vždy potřeba ty poplatky obnovovat. Takže to ještě třeba zvážit. Děkuji. Nikdo další si o slovo nežádá, takže v tom případě má slovo paní Rozier, tedy pokud, ale pan de Grandes Pascal, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Musím se omluvit, protože jsem eh, přiběhl na poslední chvíli. Já tady navíc eh, zastupuji paní Estela, svou kolegyni, kolegyni, která se nemůže dostavit a která mě jako už eh, kdysi v minulosti poprosila, abych vystoupil jejím eh, jménem, především abych ji ale omluvil, že se nemůže dostavit. Takže my se domníváme, že je možné pozitivně vnímat tento návrh zprávy a Teď jsme ovšem v situaci, kde je potřeba doplnit eh, to, co máme před sebou. Chápeme to tedy jako tu zprávu jako zprávu pozitivní a předkládáme za EPP eh, jménem stínové zpravodajky a celé eh, skupiny pozměňovací návrhy, která odráží tedy návrh celé e, naší frakce. Naše pozměňovací návrhy mají e, doplňkový charakter, tak je třeba to vnímat a naší snahou je zlepšit e, stávající zprávu paní zpravodajky. Já se tedy omezím, ne svým jménem, znovu opakuji s jménem paní Staras, na některá kritéria, která považuje za velice důležité. A jsou to teda její vlastní pozměňovací návrhy a návrhy podávané jménem EPP. Vezmu to skutečně velice rychle telegraficky, abych nezdržoval. Takže paní Estara se by především chtěla poukázat na to, že se domnívá, že tato ochrana která se týká zemědělských výrobků a ta už je tedy regulovaná na evropské úrovni, je potřeba tuto ochranu rozšířit i na výrobky nezemědělské. A Ehm, domnívá se, že to je správný přístup, tak o tom tedy hovoří tato zpráva. A s tím se tedy shoduje dále. Ehm, vlastně toto odráží i ve svých eh, pozměňovacích návrzích. Možná tam konkretizuje něco, co je zjevné, konkrétně, že je třeba chránit tradiční postupy. Protože tyto postupy představují jistého druhu přidanou hodnotu, proto stojí za to takovéto kvalitní výrobky, které představují talenty, historii a tradici našich národů řádným způsobem ochránit. Takže v podstatě mm, to je jenom jisté zkonkretizování toho, co již říká paní zpravodajka. Dále ve svých návrzích paní Stínová zpravodajka eh, říká, že jde o ochranu jaksi kolektivního mm, eh, vlastnictví, řekněme. Je to problém autenticity, eh, což je prvotní ehm, zájem spotřebitelů, aby věděli, že to, co si tedy kupují, je skutečně autentické. Dále paní Stínová zpravodajka zdůrazňuje ekonomický potenciál ochrany těchto eh, produktů, protože tyto výrobky možná se zdají být eh, nepříliš významné, přesto jejich ochrana může být velice důležitá pro konkrétní regiony, pro malé a střední podniky a tak dále. Eh, dále ve svých návrzích hovoří eh, také na veřejnou eh, roli systém zeměpisných označení, tedy musí být Eh, řízen a spravován veřejnými eh, institucemi. A na závěr chce paní zpravodajka upozornit na eh, sankce, na režim kontrol a tak dále. Protože pokud nebude tento systém kontrolovaný, monitorovaný, pokud v něm nebudeme bojovat proti případným podvodům, nenastavíme dostatečnou o ochranu, nestane se celý systém reálně funkčním, takže není možné zapomenout ani na ty kontroly a sankce. Dále si myslím, že naše stínová zpravodajka, tak mi to vysvětlila, že všechny pozměňovací návrhy, které předkládá, předkládá buď to svým jménem nebo jménem EPP, a podle jeho názoru jde o konstruktivní návrhy, které by mohly získat podporu i dalších eh, frakcí a paní Stínová zpravodajka doufá, že získá podporu i autorky této zprávy eh, Domníváme se, že po schválení pozměňovacích návrhů tato zpráva bude ještě silnější, protože bude představovat společnou vůli nás eh, všech. Budeme tak reagovat také na požadavky spotřebitelů a podniků, kteří si přejí chránit naše dědictví eh, diverzifikované eh, dědictví, přispěje to k růstu, tvorbě pracovních míst, takže máme ve svých rukou možnost eh, toto všem eh, docílit, takže naše stínová zpravodajka doufá, že její návrhy a návrhy EPP budou eh, zohledněny a mm, doufáme, že nakonec bude tedy zpráva pozitivně schválena. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Nevím, jestli se paní Rozier chce ještě na závěr vyjádřit. Euh, jenom eh, velmi stručně, abych poděkovala všem kolegům za jejich eh, vysvětlení těch pozměňovacích návrhů a chci jenom zopakovat svůj návrh, že velmi ráda budu spolupracovat se všemi na to, abychom eh, měli kompromisní návrhy, se kterými bude spokojeno co nejvíce z vás. Pokud je tomu tedy tak, tak si myslím, že jsme vyčerpali náš eh, odpolední program a budeme ve schůzi pokračovat na uzavřeném zasedání koordinátorů. Děkuji vám za vaši přítomnost.